Dámy a pánové, vážení kolegové, zahajuji zasedání výboru. Nejprve zmíním několik změn na našem pořadu jednání. Jistě jste eh, dostali pořad jednání e-mailem. Dnešní jednání body 4 a 5 na poř- v pořadu jednání zpráva pana Kačina eh, k Srbsku eh, nebude dnes projednán, protože pan Kačin eh, měl problém v důsledku počasí sem přiletět a proto se dostaví do Brusela zítra. A proto se hlasovat o něm bude v 16.30 a pak pan Panek, který je zpravodajem pro Černou horu souhlasil a my jsme mu vděční za to, eh, že eh, budeme moci diskutovat návrh na eh, usnesení k evropskému integračnímu procesu Srbska dnes, to probereme dnes, a další body na našem pořadu jednání proběhnou podle plánu jenom vyjednávání EU e Libie může být Posunu to trošku dopředu. Co se týče zítřejšího jednání, 1.12. ve světle těch změn a ve světle události 8. listopadu v případě pana Ala Juna a reakcí koordinátoru pan Ar- Albertini, náš předseda, navrhl, aby se zmíněný bod dostal na pořad jednání zítra. Byl pozván pan Fasifery, který je ministr zahraničí Maroka a také panu Mohamedu eh, Salamu Daleko Ucovi, který eh, zastupuje také vztahy se zahraničním a pan Romlisi, který je ministr zahraničí Alžírska, se také debaty zúčastní. A vzhledem k tomu, že jsme nedostali odpověď od alžírských úřadů, proběhne samostatná výměna názorů. První od 9.15 do 10 hodin zítra dopoledne s panem Ucelkem a druhá výměna názorů eh, bude eh, na pořadu jednání od 11 do 11.45 a přitom bude pan Fasifery, který je ministr zahraničí Maroka. Eh, bod 9 na pořadu jednání návrh usnesení ke Chorvatsku pana Svobody. To proběhne od 11.45 do 12.30. Mm, a 2. prosince pak bude výměna názoru s panem Petrem Fitem, eh, zmocněncem EU pro Kosovo, ehm, což proběhne v 11.30 a v pravé poledne pak projednáme zprávu paní Makovět, eh, která se týká pozorovacích volebních eh, misí. A to se bude týkat kolbám, které proběhly v lednu. Máte nějaké námitky proti změněnému pořadu jednání? Nikoli. V tomto případě vám děkuji a předložím vám ke schválení zápis ze schůze 14.10. Prosím, můžete se vyjádřit. Nejsou námitky. Zápis jednání je přijat. Mám také oznámení od předsedy výboru. Kor- bezpečnostní situace na Korejském polostrově a obecně v Asii nám dělá starosti a náš výbor bude samozřejmě důkladně sledovat realizaci současných diplomatických iniciativ, ať už hovoříme o šestistranných rozhovorech, do nich se EU zatím nezapojila, a nebo iniciativách Rady bezpečnosti OSN. Pro tuto chvíli mohu kolegům sdělit, že delegace pro vztahy s Koreou Evropského parlamentu eh, v současné době zahajuje své jednání, které bylo plánováno eh, s velkým předstihem, ale které právě teď nabylo na aktuálnosti. Vzhledem k tomu, že komisař provede inventuru bezpečnostní a politické situaci, ale bude se hovořit také o humanitárních problémech, s nimiž se setkává severokorejské obyvatelstvo. První bod na pořadu jednání bude zpráva pana Tanaka. Vážený pane předsedo, jsem velice rád, že mohu tak to po té změně prezentovat návrh na úvodní zprávu v reakci na doporučení Evropské komise, aby Rada eh, nabídla Černé hoře status kandidátské země. Tím nedoporučuji, aby se předstupní vyjednávání zahájila okamžitě, Ehm, je potřeba nejprve splnit určité požadavky, než bude moci nastat vyjednávání o jednotlivých kapitolách AKI. Já to ve své zprávě zmiňuji a musím říci, že je mi líto, že tento model, který postupně navrhuje komise, že oddělí eh, kandidátský status od eh, práv na vyjednávání, to jsme bohužel zaznamenali v případě Makedonie vzhledem k námitce eh, jednoho členského státu proti navrhovanému názvu. A teď se s podobným jevem setkáváme v případě Černé hory. Já zastávám názor, že v průběhu vyjednávání mezi zahájením jednání o kapitole kde, kde se věnujeme transpozici legislativy do právních předpisů dané kandidátské země a uzavřením dané kapitoly, to znamená implementaci uh, a monitorování implementace ze strany komise se nabídne celá řada dalších příležitostí vyvíjet zvýšený tlak nebo dokonce využít práva veta členských států pro případné pozastavení. To je nový scénář, to je situace tak, jak dnes vypadá a to je také návrh. Domnívám se, že tento parlament a tento výbor konkrétně bude ochoten situaci přijmout za předpokladu, že toto oddělení nebude příliš výrazné, nebude trvat příliš dlouho nebo nebude náležité, jina, eh, aby nezastavilo celý proces rozšiřování na západní Balkán na základě zásluh. Černá hora, jak již bylo zmíněno v předchozím vyjádření komisaře pro rozšíření, je a zůstává příkladem dobré zprávy. Je to nová země, malá země rozlohou, a má zatím v té zprávě jenom 22 odstavců. Samozřejmě na základě připomínek se to může rozšířit a to nerozli, neodráží velikost té země. Ale vzhledem k tomu, že jde o příklad dobré zprávy, je to země, která nemá žádné zásadní problémy, které je nutné řešit s výjimkou těch, které jsem zmínil, jako například vytváření právního státu a nezbytnost posílit boj proti korupci a organizovanému zločinu. Nemá nějaké zásadní problémy jako některé sousední státy, jako například Albánie, která nemá kandidátský status v důsledku paralýzy téměř svého parlamentu. Ehm, Černá hora je funkční, eh, fungující demokracii má relativně stabilní ekonomiku, de facto přijala euro jakožto ehm, platidlo a také se těší eh, liberalizaci vízového režimu, aniž by docházelo ke zneužití šengenského eh, prostoru nebo masové emigraci a má minimální pohraniční spory s výjimkou drobného sporu s Chorvatskem. Ehm, ehm, který na rozdíl od sporu mezi Chorvatskem a Slovinskem nemá tak zásadní rozměr a očekává se, že tento spor o malý kousek území bude vyřešen smírnou cestou u Mezinárodního soudního dvora. Má také ehm, malý počet vnitřně vysídlených osob, většinou romští, romové z Kosova, Kosované kteří jsou osobami bez státu, ale jsou to malé počty osob takto vysídlených ve srovnání eh, s dalšími státy. Pak eh, jsou problémy, které je potřeba zvažovat z hlediska potenciálního konfliktu zájmů mezi poslanci parlamentu a členy exekutivy z hlediska odměňování ze strany veřejnoprávních orgánů. Já si myslím, že právě tady jde spíše o problém transparentnosti, eh, kterou lze vyřešit majetkovým přiznáním poslanců. Co se týče obvinění z praní špinavých peněz, k tomu, že mají eh, euro, který použi, eh, které používají, ale nespadají do systému Evropské centrální banky, to je záležitost, kterou potřeba důkladně prošetřit. Dále ženy nejsou dostatečně zastoupeny ve veřejném životě a v politice ve srovnání eh, s většinou členských států EU, ale myslím, že rozhodně tam není nedostatek kvalifikovaných a schopných žen, které by mohly některé z těch funkcí zaujímat. Hm, Pak eh, existuje společenství eh, egyptské mírné, což jsou většinou vnitřně vysídlené osoby z Kosova a je potřeba vynaložit úsilí, aby se tyto osoby mohly vrátit do svých domovů v zemi původu. Eh, Jde o malou zemi, s určitými omezeními v administrativních správních schopnostech, což pak eh, učiní vyjednávání o vstupu do EU. Ehm, obtížnějšími ale malých zemí v EU není zas až tak málo. Je to země srovnatelná s Lucemburskem, ehm, Maltou nebo Kyprem co do rozlohy a Černá hora obecně Eh, získala mnohé ze štědrosti Chorvatska, které přeložilo eh, asi 100 tisíc stránek aký, neřekl bych do stejného jazyka, to bych se mohl dostat do problému, ale do jazyka, který je vzájemně srozumitelný eh, příslušníky obou zemí. Obecně lze Černou horu definovat jako ekologický stát, což je nezvyklá definice. Má totiž mimořádně krásnou krajinu a to je něco, co rozhodně vítáme. Vítají to moji zelení kolegové členové tohoto výboru a dnes bude muset Černá hora také prokázat, jak dokáže eh, své mimořádné přírodní bohatství chránit. K ekonomice, k problémům Černé hory patří nedostatečná diverzifikace. Eh, má pár výrazných eh, investic v oblasti průmyslu oblasti slevárenství hliníku a obecně si myslím, že by si zasloužila větší diverzitu v ekonomice, například spolupráci v Jaderské moři s Itálií, což by také mohlo pomoci zemím, jako je Itálie, která má naopak nedostatek energetických zdrojů. E, do budoucna je tady velký potenciál e, Příjmy této země také spolehají na příjmy z turistického ruchu, který zaznamenával určité výkyvy také v souvislosti s kurzem eura eh, a tam se dá očekávat velký potenciál pro další rozvoj, stejně jako v sektoru energetiky a Černá hora se těší dobrým vztahům se všemi sousedními státy, včetně dobrých vztahů s Bělehradem, kde eh, situace poněkud zamrzla po úvodním oddělení a pak se objevil problém s uznáním Kosova v Černéhoře, ale obecně eh, můžeme zaznamenat, že vztahy mezi Srbskem a Černou horou jsou pozitivní a podsta Černorskému parlamentu v tom smyslu, že, eh, si, že uznali zásadní problémy eh, činy spáchané během balkánské války, uznali i z genocidu a podobně, což je důležitý krok k usmíření v regionu. Já jsem zmínil pravděpodobně ty nejdůležitější záležitosti, vše ostatní je os- popsáno v návrhu zprávy. Budu se velice těšit na připomínky kolegů a návrhy případných změn v této zprávě. Obecně lze říci, že Černá hora by mohla patřit k těm snadnějším zemím západního Balkánu při jejich integraci do EU v nepříliš vzdálené budoucnosti, aspoň doufám. Sí, monsieur le rapporteur. Děkuji panu zpravodaji. A nyní má slovo pan Dožo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Tanakovi. Jeho zpráva je pozoruhodná, protože odráží velice dobře realitu v zemi. Zcela právem ukazuje, k jakým pokrokům došlo v rámci této žádosti, ale zároveň také ukazuje, kde jsou přesně nedostatky. Evropská unie nesmí složit ruce do klína, musí být opravdu velice důležit, důsledná v oblasti justice a médií a i nadále vyžadovat zlepšení. To víme všichni. Když hovoříme o Černé hoře, tak nesmíme také zapomínat na minulost. Je to malá země, ale vždy stála pevně na straně EU, například v otázce kosovského konfliktu či v dalších mezinárodních dohodách. Černá hora je také země, která měla dobré vztahy má dobré vztahy s Chorvatskem. Je to země, která velice dobře vychází se svými sousedy, i když je to na celém Balkánu vlastně jedna e, ze zemí velice, která je nejvíce multietnická. Pouze 40 obyvatel v země jsou Černohorci. A na rozdíl od ostatních balkánských zemí v Černéhoře nikdy nedošlo k etnickým krizím. Je jasné, když hovoříme o Balgánu, tak se vždy říká, že jsou to země, které se potýkají s korupcí a s organizovaným zločinem a zejména se změňují dvě země, Černá hora a Kosovo. Jistě korupce tam je, je tam nedostatek transparentnosti, pan zpravodaj na to také poukázal. Nezávislost soudnictví není zajištěna, ano, ale toto bychom mohli říci o všech balkánských zemích, zcela bez výjimky, o těch nejpokročilejších, jako je například Chorvatsko nebo o těch nejzaostalejších, jako je například Kosovo. Takže není možné neustále jmenovat v, tomto, v této souvislosti pouze Kosovo a Černou horu. Kriminalita a nezávislo, nedostatek nezávislosti soudnictví, to není něco, co by se omezovalo pouze na Kosovo a Černou horu a myslím si, že pan zpravodaj to velice dobře zmínil a proto stoprocentně podporuji jeho zprávu. Děkuji a není pan Kirilov. Madame Cornelissen. Thank you. Děkuji, paní Cornelissen. Děkuji mnohokrát za tuto zprávu, která si myslím, že probírá řadu témat pro nás důležitých. Jak jste říkal, Černá hora je malinká země, a to má několik dopadů. Negativní dopad je v tom, že v podstatě každý, kdo je někdo, zná všechny ostatní, kteří jsou někým v Černé hoře a následně se v této zemi těžko něco reformuje. Já sama jsem třeba diskutovala s poslanci a ministry o právech gejů a nejprve se zeptali tlumočníků, jestli jsem opravdu řekla gay a když jim řekli, že ano, tak se začali tak jako pousmívat a chichotat. Takže zjevně, co se týče menšin, sexuálních menšin a ženských práv, tak mají před sebou ještě dalekou cestu. Navíc, co se týče boje proti korupci, tak uh, proti tomu jsou také celkem rezistentní. Četla jsem nedávno zprávy nevládních organizací, uh, které zjevně sledují příslušníci tajných služeb. To mě přišlo trochu děsivé. Černá hora, jak jsem říkal, je maličká země a to má i určité výhody. V tom smyslu, že kdyby byly větší, tak by měly ještě větší problémy. Černá hora je jednou ze zemí, které nebyly kritizovány tolik jako má země v oblasti liberalizace vízového styku, protože v podstatě nikdy na západ se nedostalo příliš mnoho emigrantů z Černé hory. Ale co se týče uvolnění vizového styku, tak bychom v této zprávě mohli také zmínit přístup Černé hory k otázce občanství. Protože oni dávají respektive vláda se může rozhodnout komukoli, koho považuje za vhodného kandidáta, udělit tzv. čestné občanství. A teď uvažují ještě o dalším pravidle, a to by bylo, že kdokoliv, kdo investuje půl milionu, tak eh, dostane černohorské občanství, takže občanství je na prodej. A kromě toho Černá hora nevydává zločince do jiných zemí, takže zjevně se může stát bezpečným přístavem pro různé zločince. Teď, co se týče těch zelených přátel pana Tenoka, tak k tomu by řekla ano, je sice příjemné, že Černá hora si říká ekologickým státem, ale když se podíváme na to, jaký má dopad rozvoj turistiky na životní prostředí, tak by byla přinejmenším kritická a řekla by, že by byla veliká škoda, kdyby zničili své přírodní bohatství. A to nejenom z pohledu inherentní hodnoty přírody, ale také z toho důvodu, že nakonec pokud zničí přírodu, tak lidé nebudou mít moc důvodu tam za turistikou jezdit. Nové rozvoje v oblastech vodních elektráren třeba by měly být provázeny hodnocením dopadů na životní prostředí. My jsme se snažili navrhnout určitá zlepšení v této oblasti. Merci. Euh, monsieur Weigl. Děkuji a nyní má slovo pan Weigl. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za slovo. Zdá se, že není úplně jednoduché hovořit o Černé hoře, aniž by člověk vyjádřil soucit a sympatie. Je to malá země, se kterou je potřeba zacházet s pochopením. Na druhou stranu, to ale nutně nezakládá důvod pro to, že bychom nemohli Černou horu kritizovat. Prostě k Černé hoře je potřeba přistupovat jako ke kandidátskému státu. Podle mého názoru pan Tenek poměrně jasně a jednoznačně ve zprávě konstatoval jak pokrok, tak zároveň i veškeré slabiny Černé hory. Musím k tomu říci, že u Černé hory zůstává řada otevřených otázek, které tato země bude muset během nadcházejících let řešit. A my během let na ně zaměříme svou pozornost. Už jste zmiňovali problémy korupce, nedostatku právního státu, šíření organizovaného zločinu, nedostatečné svobody tisku a sdělovacích prostředků obecně. To jsou všechno problémy, které nacházíme ve všech transformujících se zemích. Není to specifikem Malé Černé hory. Nicméně také je pravda, že extrémní příklady jsou více vidět v zemi tak malé jako Černá hora. Třeba když hovoříme o svobodě projevu nebo svobodě sdělovacích prostředků, tak eh, jakmile se objeví nějaký problém v této oblasti, tak se mu mezinárodní sdělovací prostředky velmi věnují a prostě v Černé hoře jsou tyto případy hodně vidět. Černohorští zákonodárci by měli být citlivější v oblasti svobody sdělovacích prostředků a projevu. Pan Tenok zmínil ve své zprávě ty nejdůležitější prvky, které bychom měli brát v úvahu, když budeme hodnotit připravenost této kandidátské země. Například hospodářská struktura Černé hory. To je důležitá otázka. Během posledních pár let Černá hora poměrně dobře rozvíjela turistickou infrastrukturu. ale na druhou stranu se nedá předpokládat, že turistika by mohla být jediným důležitým sektorem v této zemi. Řada původních odvětví, které byly aktivní během posledních desetiletí, začínají pomalu vymírat. Kromě toho je potřeba u Černé hory zmínit i několik pozitivních faktorů. Souhlasím s předřečníky a předřečnicemi, kteří uváděli, že Černá hora má fungující parlament, který se sjednotí napříč spektrem, jakmile má na zřeteli nějaký důležitý cíl, jako třeba integrace do Evropské unie nebo vstup do NATO či jiných euroatlantických struktur. Eh, pardon, jakmile se hovoří o NATO a o dalších euroatlantických strukturách, tak ta jednota je daleko menší. Co se týče menšin, musíme jim věnovat pozornost. Ty větší menšiny se cítí v bezpečí, jsou chráněny, mají možnost se účastnit kulturně politického života. Nicméně existují tady tři problematické menšiny, které jsou zmíněny jak v této zprávě, tak ve zprávě komise, a to Romové, Egyptiané a Aškály. Černá hora má širokou kulturní tradici a z toho možná vyplývá nedostatek ochoty zapojit ženy do veřejného života. Černá hora by také měla být daleko tolerantnější a především v otázce gejů. Mám pocit, že Černá hora přispívá k regionální stabilitě, má dobré sousedské vztahy a jenom bych navrhnul, aby v rámci procesu integrace do Evropské unie se snažila Černá hora vyřešit problémy Chorvatska a jejich hranic, ale to se týká konec konců i Chorvatska. Kopa. Děkuji a nyní má slovo paní Kopa. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat kolegovi a chci říct, že je to samozřejmě obtížná věc, ale pokud se jedná o vstup a tak důležitou záležitost, tak je důležité, aby Evropský parlament vyslal pozitivní signál. My bychom měli ukázat, že je v naší vůli, aby se co nejdříve zahájila přístupová jednání. Černá hora udělala v posledních letech obrovský pokrok. Samozřejmě jsou tam ještě problémy, například s organizovaným zločinem, s korupcí, ale jsou to problémy, které mají v podstatě všechny západobalkánské země. Chci říci, že zpráva pana Taneko je vyvážená, jasně ukazuje problémy, například eh, problém se svobodou projevu, je tam ten odstavec, který se k tomu přesně vyjadřuje. Samozřejmě týká se to i práv žen. Já bych ráda ještě poznamenala, že jeden fenomén by bylo třeba ještě více podtrhnout, zaměřit se na něj více. A jedná se o násilí páchané na ženách. Je důležité, aby došlo k, ke kampani, která by se věnovala tomuto tématu. Co se týče životního prostředí, tak tam já souhlasím, je jistě pravda, že země má v této oblasti velký potenciál. Hovoří se o tom, že země chce postavit velké vodní elektrárny, ovšem to eh, povede k problémům se životním prostředím. Proto bychom měli jasně, jasně poukázat na to, jaký energetický potenciál eh, země jako taková má. A pokud to řekneme, tak je také nutno specifikovat, že to samozřejmě bude mít dopad na životní prostředí. Dále chci hovořit ještě o jedné věci, a totiž o Mezinárodním soudním tribunálu v Hágu. Jistě všichni známe tu situaci. A ještě jednou bych chtěla poděkovat panu zpravodajovi. Děkuji a nyní má slovo pan Táler. Prezident, želel by se přidružit Děkuji. Já bych se chtěla připojit eh, k díkům, které jsme vyslovili na adresu Koliky Tanoka. Jeho návrh zprávy je opravdu skvělý a přál bych si, aby tato zpráva přispěla k tomu, aby se Černá hora mohla co nejdříve zaintegrovat do Evropské unie. Černá hora možná měla štěstí, možná se chovala velice inteligentním způsobem, protože je to jedna z mála zemí v tomto regionu, Bosna in Hercegovina problém s funkcioniranjem na... Která v podstatě nemá žádný zásadní problém, co se týče vstupu do EU. Dobře víme Kosovo, jaký tam je problém. Bosna Hercegovina, tam zase máme eh, problém s eh, vůbec fungování státu. Makedonie má problém s Řeckem. A Černá hora takovéto problémy nemá. Tedy myslím si, že by se tato příležitost měla využít a Černá hora by měla pokročit rychleji směrem ke vstupu. Samozřejmě, že to i souvisí s politickou vůlí v zemi samotné. Někdy totiž, eh, pokud jedna politická struktura zůstává příliš dlouho u moci, tak to vede k jistým problémům. Vede to k jakési netečnosti, k nedostatku politické vůli. A přesně to se eh, v Černéhoře děje. On tam chybí politický pluralismus, chybí tam rovněž tolerance vůči jinak smýšlejícím. Samozřejmě to souvisí se svobodou tisku. Problémy jsou také v oblasti občanské společnosti. Zástupci občanské společnosti jsou eh, často považováni za státního nepřítele. To samozřejmě není v pořádku. Dále máme v Černé hoře problém s násilím, které se pojí s kritikou korupce. Pokud někdo v Černé hoře kritizuje korupci, může se stát obětí jakéhosi vypořádání účtů. Například v noci pokud se pohybuje na veřejnosti. Já si myslím, že i přesto by Černá hora měla co nejrychleji podpoři, pokročit a my bychom to měli podpořit. A ještě k otázce ekologie. V Černohorské ústavě je stanoveno, že Černá hora je ekologickou zemí. To je jistě samo o sobě velice dobré, ale pokud je, odjemeneme do Černé hory, tak eh, Bohužel musíme konstatovat, že ty výsledky ještě na sebe nechávají čekat. Je, je to tam sice taková divoká krajina, ale já bych si přála spíše, aby to byla krásná krajina než divoká a o to bychom se měli všichni snažit. Děkuji. Si, monsieur Peterle. Děkuji a nyní pan Peterle. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát panu Tanekovi k velmi dobré a realistické zprávě, která je zároveň zprávou optimistickou. Blahopřeji také Černé hoře k tomu, že provádí reformy, na základě kterých mohla být vydána takováto dobrá zpráva. Černá hora se přibližuje k Evropské unii a doufám, že se brzy do ní i dostane. Zaznělo už tady spousta věcí, já bych jenom sám za sebe zdůraznil, že jsem velice rád, že integrace Černé hory do Evropské unie nedělí politickou scénu. V Černé hoře tedy. Celé politické spektrum je sjednoceno, co se týče integrace do EU, což je velmi důležité. O podrobnostech mluvit nebudu, kolegové už je v podstatě všechny zmínili. Kromě toho si myslím, že je důležitá ještě jedna věc. Je potřeba opravdu ocenit postup, kterého dosáhla každá země na západním Balkáně. Pokrok Černé hory by mohl být vzorem i pro ostatní. Děkuji. Merci. Pour la Commission européenne, monsieur Baragos. Děkuji. A nyní za Evropskou komisi pan Baragos. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> I would... Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát panu Tanokovi za text. Je to text Evropského parlamentu, takže my se k němu nemůžeme příliš eh, vyjadřovat. Nicméně zaznamenali jsme s velkým zájmem, jak se v podstatě drží tonality textu Evropské komise. Je to v každém případě diskuse, kterou intenzivně sledujeme a čekáme na konečnou formulaci tohoto textu. Merci, monsieur président délégation. Désolé, j'avais pas vu qui demandait. Děkuji a nyní má slovo pan Kokan, předsedající výbor. Děkuji pěkně, pan předsedající. Děkuji, pane předsedající. Já neřeknu nic nového, ani nic dramatického, ani nic, co by nám otevřelo, či respektive ostatním kolegům otevřelo oči. Chtěl jsem pouze se přidat těm, kteří kladně zhodnotili práci pana zpravodaje Tenoka. Kolegové v diskuzi vyjádřili správné názory na určité nedostatky, které v rámci toho celkového pozitivního obrazu, které, který Černá hora v Evropě má, i nadále v této zemi přetrvávají. A je zde samozřejmě i prostor pro vylepšení mnohých oblastí, jako je například situace v médiích, nízká tolerance názorů, které nejsou oficiální, problematika boje proti korupci a podobně. Myslím si však, že my dnes hledíme na Černou horu jakožto na zemi, která na základě této zprávy o pokroku dostane statut kandidátské země a která v podstatě již bude jen čekat na datum zahájení přístupových jednání. Já jen pevně doufám, že nebude čekat jako jiné kandidátské země příliš dlouho. A myslím si, že bychom, že bychom měli rozhodně působit na naše partnery z Černé hory v tom smyslu, aby splnili těch sedm kritérií obsažených ve zprávě o pokroku, tak aby se mohla zahájit plnoprávná přístupová jednání. Myslím si, že ten obrázek, který podal pan Tenok, je objektivní, je reálný. Když má někdo pocit, že je příliš pozitivní, tak musím říci, že v porovnání s ostatními zeměmi regionu má Černá hora opravdu relativně nejméně problémů. Pak zapadla otázka, zda mají štěstí černohorči, či zda jsou tak inteligentní. Já si myslím, že platí obojí, že štěstí si člo, není jaksi zadarmo. A černohorci podle mého názoru využívají podmínky, ve kterých žijí ke svému prospěchu. Takže chci pouze říci, že chci podpořit tu zprávu v té podobě, v jaké ji pan zpravodaj předložil. Děkuji. Eh, merci, monsieur Tanok. Děkuji a nyní má slovo pan Tanok. Ne. Děkuji, pane předsedo. Když má politická skupina získala možnost napsat tuto zprávu, tak jsem měl z toho dobrý pocit, že na rozdíl od těch, kteří zpracovávají zprávy o sousedních zemích, budu mít daleko méně práce. Takže Děkuji mnohokrát panu Kukanovi, který byl předsedou naší delegace Evropského parlamentu a souhlasím také s panem Tálerem, který kdysi působil jako minister zahraničních věcí v tom, že Černá hora je v tomto regionu ta nejméně problematičtější země a je potřeba to uznat. Já jsem vždy zastáncem přístupu ke skupině zemí jako regatě a že se může stát, že v této regatě prostě někdo jede rychleji. V tomto případě první na řadě bude samozřejmě Chorvatsko, ale je docela možné, že z té regaty prostě někdo popluje rychleji než ostatní. Děkuji panu Danžánovi, paní Kopě, která především hovořila o právech žen. To je oblast, ve které já se nevyznám tak dobře jako ona a určitě bude schopna předložit eh, cenné pozněcí návrhy. Kolegové ze strany zelených se soustředili na otázky sexuální orientace a práv gejů a hovořili také o otázce občanství. Tam úplně nesouhlasím, protože si myslím, že každý svrchovaný stát se může rozhodnout dát své občanství komu chce. Je to jejich svrchované právo. A i u nás, když jste bohatý člověk, tak si v podstatě můžete koupit investorské víza, žít ve Spojeném království pět let a pak se stát občanem. Jediný háček je ovšem svoboda pohybu, což je další stránka eh, členství v EU a také vlastně liberalizace víz, protože kdyby v podstatě eh, tisíce lidí ze třetích zemí najednou dostávali černohorské pasy, tak by to mohlo mít dopad na jejich posuny do ostatních členských států a mohlo by to být problém, ke, ke, ke kterému kdyby se tak stalo, by se Evropská unie vyjádřila. Ale zatím, zatím tomu tak není a následně tedy Černá hora je svrchovaný stát, může si dát své občanství komu chce a pokud si tak chtějí navýšit devizové rezervy, tak nám do toho nic není, ale že by se jednalo o mezinárodně stíhané zločince. Jeden případ tam byl trošku kontroverzní, ale Interpol nevydal na danou osobu zatykač a daná osoba nemohla být vydána. E, co se týče nevydávání občanů, tak já nejsem v žádném případě odborníkem, takže prosím neopravte, ale pokud se nepletu, Černá hora nedávno podepsala bilaterální smlouvu o vydávání se Srbskem, což bylo důležité, protože řada gangstrů a organizovaných zločinců se uchýlila do Černé hory, protože měli její občanství a věděli, že je Černá hora nevydá. Pokud vím, teď tedy byla podepsána nová a smlouva o vydávání, kterou snad zatím ještě neratifikovali oba dva parlamenty, ale chystají se na to. Podobnou smlouvu mají s Chorvatskem a vztahuje se na jejich občany, takže zjevně, pakliže existují takovéto bilaterální smlouvy, tak vydávání dochází. Co se životního prostředí týče, o tom hovořili ostatní. Pokud máte konkrétní případy toho, kde pokulhávají a kde mohou zlepšit svou kvalitu ovzduší, ovzduší vody anebo a hospodářství, tak mě to prosím dejte vědět a já to rád do zprávy zapracuji. Jinak jsem velice potěšen pozitivním přijetím mé zprávy a doufám, že to nebude jedna z těch kontroverznějších zpráv. Děkuji. Euh, Děkuji. Takže tomu musím podotknout pouze toto. Lhuta pro pozměňovací návrhy 14. prosince 12 hodin poledne tedy a dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání a tím je Černomorská strategie, Černé moře a budeme ho hovořit o pozměňovacích návrzích. Pan Ungurianu je zpravodajem. 1.11. jsme vedli první rozpravu a bylo předloženo 130 pozměňovacích návrhů. Výbory ITRE a výbor ITRE již již prohlasovali pozměňovací návrhy. A nyní bych předal slovo panu zpravodaji, aby se mohl vyjádřit k pozměňovacím návrhům. Máme 170 pozměňovacích návrhů a jsem velice rád, ehm, že všechny tyto návrhy jsou opravdu konstruktivní. Panuje obecný konsenzus, co se týče obecné kom- koncepce. Tento region si žádá větší pozornost ze strany EU a také aktualizovanou politiku eh, formou strategie. Eh, zde vidím, eh, že, může vz- že vzniká průřezová dohoda. Většina návrhů je z EPP, také od Eh, SD a ALDE. Většina z nich jsou návrhy opravdu přijatelné. Samozřejmě jsou tady také záležitosti, kde bych doporučil kompromis, eh, tak abychom dosáhli větší koherentnosti a abychom se vyhli duplicitám v textu. Eh, a obecně tedy Eh, situace eh, životního prostředí, otázka energetiky a infrastruktury. To jsou důležité záležitosti. Příš, eh, tu, zítra proběhne ve 12.30, pokud se nemýlím, zasedání se stínovými zpravodaji a doufám, že se nám podaří projednat pozměňovací návrhy a kompromisy, abychom nalezli společnou cestu vpřed. Samozřejmě jsou tam také některé pozměňovací návrhy, které nemohu přijmout, a to e, především ve dvou věcech. Tam nemohu přijmout ty návrhy. První se týká institucionalizace nebo vytvoření zcela nových struktur v Černém moři, v Černomorském regionu. Především pozměňovací návrh 29, Černomorská unie, 56, eh, trilaterální struktura ehm, a eh, co se týče Turecka, EU a Ruska. Já si myslím, že není potřeba, aby vznikaly nové instituce, nové struktury v tom černomorském regionu, ehm, eh, protože těch organizací už tam funguje celá řada, možná až příliš mnoho. Já zastávám názor, že vytvoření nových struktur a iniciativ by mělo negativní dopad na efektivní implementaci současných iniciativ. Co se týče trilaterální struktury s Tureckem a Ruskem, už jsem v návrhu svého textu zdůraznil, že Rusko selhává, setkává eh, hraje důležitou úlohu, stejně jako Turecko, eh, a je ale velice obtížné eh, navrhnout přijmout návrh, který vylučuje některé tyto struktury. Za druhé jsou tam pozměňovací návrhy 38, 39, které navrhují vyloučení separátních rozpočtových linií v, v černomorském regionu což je základní prvek v mé zprávě, navrhuje, co se týče navrhování jednoho rozpočtu, jednoho rozpočtové linie. Mě tady inspirovala iniciativa kolegů s iniciativou z Baltského moře, které zajišťují separátní rozpočtovou linii. Musím ještě doplnit, že současné financování regionu Černého moře je velmi rozdrobené. Rozhodně mu chybí zvědětelnění a koherentnost. Za obtížné považuji také přijmout některé návrhy, které nav- do- předložili EKR například, co se týče úlohy EU v černomorském regionu. Má, samozřejmě se těším na vaše připomínky a pokud to mohu ještě zopakovat, tak zítra budeme spolupracovat eh, s stínovými zpravodaji eh, na zasedání ve 12.30 a rád bych chtěl zdůraznit, že eh, ještě jednou chci poděkovat za všechny pozměňovací návrhy. To je všechno. Děkuji. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Kazak. Děkuji panu zpravodaji. A nyní má slovo pan Kazak. Děkuji, pane předsedo. Drazí kolegové, já bych chtěl poblahopřát panu zpravodajovi za tuto zprávu. Je velice obšírná a velmi důležitá. Strategie pro Černé moře je důležitá, je důležité ji znovu oživit, protože této oblasti zatím žádné synergie neexistují, bylo to zde řečeno. Já jsem navrhovatel stanoviska k této zprávě za výbor INTA a chtěl bych eh, zde nadnést několik zásadních otázek. Za prvé, Oblast Černého moře samozřejmě byla také zasažena finanční krizí, Ročně existoval růst ve výši 6%, který se brutálně propadl a je třeba tedy lépe regulovat bankovní a finanční sektor, tak aby tam bylo více transparentnosti. Dále oblast regionální spolupráce. Ta je pro Černomorskou oblast zásadní. Existuje několik regionálních iniciativ a může to samozřejmě vést k tomu, že ta spolupráce bude díky tomu méně efektivní. Takže zde je třeba být na posoru, aby zde docházelo ke zdvojené práci a k zdvojenému financování. Černomorská strategie by se měla opřít o již existující zkušenosti, například o zkušenosti z oblasti Podunojí, z oblasti Balkánu nebo z oblasti Valtského moře. Co se týče hospodářské spolupráce v Černomorské oblasti, tak chci říci, že zde jsou hlavně obzvláště důležité odpovídající infrastruktury. Mám tím například na mysli energetické projekty, jako je Nabuko, námořní cesty, rovněž pozemní cesty, které samozřejmě napomáhají s intenzivnění obchodu v regionu. Důležité jsou kapacity přístavů, které je třeba posílit. Pak eh, tam existují dvě, dva státy v regionu, které nejsou členy VTO. Zde je třeba se zasazovat o to, aby veškeré země Černomorského regionu byly členy VTO. Pan zpravodaj se o tom také zmiňoval. Zmiňovala se také o odpovídajících pozměňovacích návrzích, které se týkají spolupráce Eh, s dalšími aktéry v regionu, týká se to Varny, Konstantinopolu. Co se týče de la mer Noire. Dunaje, tak podporuji pana Pasku a chci říci, že to vede k tomu, že geostrategická pozice Černého moře bude ještě důležitější. Samozřejmě, že u obou regionech, regionů máme různé geostrategické zaměření. Pak bych chtěl podpořit pana Kirilova a dalšího kolegu v otázce uvolnění vízového režimu a víc. Já doufám, že v budoucnosti černomorská strategie bude moci učinit více pro tuto oblast. Děkuji a nyní má slovo paní Kopa. Sí. E, je σημεία για την περιοχή του εύξηνου πόντου, μια ξεχωριστή γεωγραφική. Děkuji chtěla bych říci něco k tématu. Chci říci, že oblast Černomoří má obrovské zdroje, i ze strategického pohledu je to velice důležitá oblast, ale v oblasti existuje několik konfliktů, které pravděpodobně nebude jednoduché vyřešit. A pak je tam také otázka nelegální imigrace a další problémy. Pan Hungariano řekl, a zmiňuje to také velice dobře eh, ve své zprávě. Já mu děkuji za tuto zprávu. Řekl, že se zde že se jedná o oblast s velkým energetickým potenciálem a pro nás je důležité, abychom podpořili stabilitu v oblasti energetiky. Pan zpravodaj ve své zprávě zdůrazňuje, jaké výhody má spolupráce v tomto regionu a samozřejmě i pro EU to bude mít také výhody, pokud zde dojde v energeti- k energetické spolupráci. Také zpráva se tedy o spolupráci spolupráci v oblasti energetiky zmiňuje. Rovněž je třeba se zasadit o to, aby byla posílená lidská práva. Já jsem to zanesla do svých, podně, zanesla do svých pozměňovacích návrhů a chci říci, že EU by se měla snažit o politické a hospodářské zlepšení situace v tomto oblasti. Je třeba bojovat s korupcí a zlepšit demokracii. Děkuji. Merci, madame. Monsieur Séverin. Thank you, Mr. Děkuji a nyní má slovo pan Severin. Děkuji vám. Kdykoliv přistupujeme k danému regionu, jsou tady určité předsudky. A dle těchto předsudků vidíme, že by se dalo utvářet ovzduší spolupráce, ekonomické, ekologické a dalších, aniž bychom řešili bezpečnostní otázky. A já jsem ten region v poslední době navštívil a uvědomuji si, že pokud se eh, nedostane náležité pozornosti bezpečnostním otázkám, jen těžko lze očekávat zlepšení spolupráce v regionu. A když se dostaneme k bezpečnostním otázkám, najednou vidíme eh, dvě země daného regionu velmi neochotné spojit se ve spolupráci. A to je přesně Rusko a Turecko. E, proto se pohybujeme v bludném kruhu. A proto bych na tomto místě požádal pana zpravodaje, aby znovu zvážil svůj názor na jeden z pozměvacích návrhů, co se týče rámce vyjednávání mezi e, černomorským regionem, Ruskem a Tureckem, proto, abychom vytvořili ovzduší spolupráce rámce, do něhož se mohou všichni zapojit. Pokud chceme být totiž politicky korektní a říkáme, ne, my mezi partnerem nebudeme dělat rozdíly, bude naše jednání ve výsledku méně účinné. Tolik tedy ke smyslu mých pozměňovacích návrhů a musím vás informovat v tom smyslu, že jsme nedávno na naší politické skupině měli konferenci a výsledkem toho je, že právě tento přístup je plodný, tedy nikoho nevylučovat, z těch jednání, ale naopak otevřít prostor pro e, zapojení ostatních do vyjednávání, pokud se tedy někdo nevyloučí sám. Myslím si, že v každém případě má smysl předem všechny potenciální partnery zaangažovat. A poslední věc, kterou chci říci, se týká druhého pozměňovacího návrhu, tak jak to tady zaznělo od pana zpravodaje. A ten se týká myšlenky Černomorské unie. Možná formou kompromisu bychom mohli tento výraz trošku změnit uvědomuji si, souhlasím s panem zpravodajem, že v tom regionu je už mnoho iniciativ, mnoho organizací. Chci zdůraznit, že tam není žádná organizace, která by vznikla z iniciativy EU. Pokud například uvažujeme o Unii pro Středomoří, měli bychom do značné míry uvažovat o podobné Unii pro černomorskou oblast nikoli jako nezbytnost, ale jako možnost vytvoření určité doplňkové struktury, pokud chceme realizovat strategii, strategii, která je potřebná a strategii, která doufám nahradí současnou synergii, která sama o sobě je ukázkou toho, že taková strategie chybí. Děkuji. Monsieur Kirilov. Pan Kirilov, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se také chtěl vyjádřit a poděkovat panu Ungareonu eh, za jeho úsilí o vyváženost. Kdybych měl doplnit svůj názor k názorům kolegů, rád bych podotkl, že rozhodně není snadné eh, utvořit spolupráci v Černomorském regionu. Víme, že tam byly čtyři země a teď jich je tam téměř dvakrát tolik. Jedna z těch zemí dokonce to vidí, že jich tam ještě větší počet než dvojnásobek. A co by nás mělo vést k obezřetnosti? Možná některé země nebudou mít až takovou radost z této aktivní politiky. A podle mého názoru abychom tyto politiky oživili, musíme se nejprve zaměřit na některé konkrétní otázky související s zájmem všech zemí v regionu Černého moře. Zaměřme se na jednu záležitost. Uvědomme si, že Černé moře je moře nebezpečné, eh, je tam řada bouří, eh, stává se tam mnoho nehod. Dokonce včera nizozemská loď se srazila eh, s lodí, která plula pod vlajkou Sierra Leone. Eh, téměř okamžitě se potopila, čtyři lidi byli zachráněni, eh, bylo tam ale šest mrtvých, také s pomocí bulharských úřadů se podařilo zachránit těch pár lidí, ale eh, důležité je, aby se v této zprávě objevil další odstavec, který je v zájmu všech zemí v daném regionu. Já jsem tedy proto připravil pozměňovací návrh, který tento význam zdůrazňuje. Doufám, že to pan zpravodaj vezme na vědomí. A musím říci, že jde především o to, abychom získali zájem zemí regionu o spolupráci, samozřejmě s aktivní podporou EU. Děkuji. Monsieur Schulz. Pan Schulz, prosím. Pane předsedo, strategii pro Černé moře jsme již jednou detailně prodiskutovali a konstatovali jsme, že máme celou řadu společných názorů, takže já bych se zde omezil pouze na ty skutečné změny a na ta skutečná upřesnění a chtěl bych panu zpravodaji poděkovat za to, že velice konstruktivně zacházel s našimi pozměňovacími návrhy a signalizoval ochotu, že do velké míry, ve velké míře zapracuje. Z naší pozice je důležité, aby zde bylo zajištěno financování zejména malých rozvojových projektů, takzvaných people-to-people -people projektů, projektů od lidí k lidí. Nám jde o komunální zprávu, o nezávislé nevládní organizace a o organizace občanské společnosti. Jde o to, aby právě tyto organizace byly zapojeny do provádění této strategie a e, nesly také za to svůj díl odpovědnosti. A další věc, jde o to, abychom se věnovali těm velkým konfliktům včas, v rámci systému včasného varování, abychom mohli v pravý čas zakročit a zabránit eskalaci. To též platí pro navzájem si konkurující infrastrukturní projekty v oblasti energetiky, já řeknu pouze Nabucco a South Stream. Tam je, dobře víme, jaká je situace, jaké jsou obavy. A dále chci říci, že chceme stabilizovat a dále budovat stávající sítě, zejména v akademické oblasti, v dalších oblastech. Potřebovali bychom institut, který by se věnoval Černému moři. Pokud by se podařilo zapracovat naše pozměňovací návrhy, tak si myslím, že by zpráva opravdu se vydala velice dobrým směrem. Merci, uh, monsieur Děkuji, pan Sivič, prosím. Děkuji mnohokrát. Sivěc, pardon. Děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, já jsem sledoval tuto diskusi a mám pocit, že to není poprvé, co se bavíme o Černém moři protože se tady setkáváme v podstatě s velmi protilehlými otázkami. Je to jako kdybychom se snažili spojit oheň a vodu. Je tedy zcela jasné a pochopitelné, že tato zpráva je poměrně obecná a že ukazuje, že Evropská unie je v této oblasti do značné míry bezmocná. Já bych chtěl upozornit na jeden prvek, o kterém se v této zprávě vůbec nepíše, byť podle mě je velmi důležitý. Jedná se totiž o budování kontaktů s černomořskými zeměmi, především na meziparlamentární úrovni. Existuje jedna organizace, které, která se jmenuje Parlamentní zhromáždění černomořských států. Je to organizace, která má určité rysy, jak bych to řekl delikátně, Objevují se v ní způsoby uvažování ze staré sovětské doby, eh, z doby, kdy jaksi sovětský styl dominoval v této oblasti. A je to organizace, která chce velmi spolupracovat s Evropským parlamentem. My jsme zatím nenašli odpověď na tuto žádost. Se snažili dokonce založit ad hoc delegaci pro spolupráci s tímto parlamentním zhromážděním. A já se k tomu vyjadřuji proto, že během minulého volebního období jsem jako místopředseda parlamentu měl na starosti kontakty s touto organizací. Pokud vím, zatím se nestalo nic zásadního, jenom prosím vězte, že tato věc pořád existuje a že to je politika, která bez meziparlamentních kontaktů bude znamenat, že to bude řada slov, které nevždy e, se změní ve skutečnost. Děkuji. Merci, monsieur Weigl. Děkuji, pan Weigl, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se domnívám, že je všechno řečeno už v názvu tohoto dokumentu. Jedná se nám o strategii Černého moře. Černomořská oblast je oblast, ve které potřebuje Evropská unie hloubkovou a přitom diverzifikovanou strategii. To je jediný způsob, jak černomořský region integrovat do části Evropy či světa, kde Evropská unie může sehrávat aktivní úlohu. Úlohu, která bude ve prospěch jak Evropské unie, tak širšího světa. Naším úkolem v této oblasti je něco jednoduššího než v jiných částech. A to proto, že máme tři členské státy, které tu oblast velmi dobře znají, mají v ní instituční kontakty a pomáhají nám tam prosadit své cíle, tedy hloubkovou integraci této oblasti do prostoru společných hodnot, míru a uznávání lidských práv a svobod. Myslím si, že ve této zprávě zaznělo několik věcí velmi správně. A to, že se nejedná nutně o nějaký hospodářský projekt Evropské unie, že to je region, o který nemáme zájem jenom z hospodářských či z jiných důvodů. Že nám jde naopak o to, abychom i do této oblasti rozšířili své společné hodnoty. Z toho důvodu si myslím, že je nezbytně důležité, aby v této oblasti jednotlivé země přispěly k řešení mezinárodních problémů a sporů. A to především takových sporů, které jsou řešitelné pouze s pomocí zemí tohoto regionu. Chci ještě upozornit na jednu věc. Není to vyloženě problém, spíše nedostatek. A to, že v tomto regionu neexistuje dostatečný dialog mezi kulturami a náboženstvími a je potřeba jej rozvinout. Protože takovýto dialog by mohl sloužit jako příklad spolupráce i pro ostatní země. Souhlasím s tím, že zjednodušování dávání víz a obecně vizová liberalizace mohou v tomto regionu posílit demokracii. Uvolňování vizového styku by totiž tyto země mohlo přiblížit evropským hodnotám. A mám ještě jednu poslední připomínku, mohu-li? A to, že tato regionální iniciativa by měla reflektovat naše hodnoty, především ty týkající se právního státu, potřeby dodržovat mezinárodní právo a uznávat lidská práva, včetně svobody sdělovacích prostředků a svobody vyjadřování. Děkuji. Pan zpravodaj. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pokusím se jenom velmi stručně, byť by se dalo vyjádřit k mnohým bodům. Především bych chtěl poděkovat za výbornou diskusi. Začnu s panem Kazakem. Myslím si, že jejich dokumentu se nedá nic vytknout. a beru v úvahu i veškeré vaše připomínky týkající se Dunaje, Nabuka a jeho nezbytnosti a rámce VTO, i jeho regionální podoby. Co se týče připomínek paní Kopa o lidských právech, tak ty také vítám a zapracovávám. Potom ještě další důležitý bod od eh, pana kolegy Severina. Tady se otevírá celá diskuse. Když hovoříme o trojuhelníku EU, Rusko a Turecko, tak úplně souhlasím s tím, že Rusko a Turecko jsou velkými mocnostmi v tomto regionu. Zároveň podle mého názoru, představují v tomto regionu dva problematické body. Já vůbec nepochybuji o tom, že Rusko a Turecko de facto budou hrát prioritní úlohu po té, co Evropská unie přijme efektivní strategii v tomto regionu. Říkám si však, jestli ostatní státy se nebudou cítit vytlačeny na okraj. Pakliže se nějakým způsobem bude formalizovat ten trojuhelník Evropská unie, Rusko a Turecko. Teď, co se týče Černomorské unie, tak to je legitimní bod. Souhlasím s panem Severinem. Nevím, jestli nutně Unie pro Středomoří je zase takovým úspěchem, minimálně v tuto chvíli. A ještě bych chtěl dodat, že podle mého názoru není možné nastartovat plnoprávnou Černomořskou unii ještě předtím, než stanovíme přístup Evropské unie k tomuto regionu. A to se zatím ještě nestalo. Pan Severin má pravdu, že tato černomořská synergie nestačí a proto se ji snažíme dopracovat do plnoprávné strategie. Souhlasím s panem Kirlovem a s tím, co říkal o bezpečnosti námořní dopravy. Mám pocit, že jeho pozměňovací návrhy v tomto smyslu jsou opravdu skvělé. Souhlasím také s panem Šulcem, který se soustředoval na rozvojové projekty. Pokud mám pravdu, tak pan Šivěc, který hovořil o meziparlamentní spolupráci, hovořil o meziparlamentním zhromáždění, které se jmenuje PAPSEK, o kterém jsme hovořili v původním návrhu v odstavci 7. Rád bych také poděkoval panu Weiglovi za jeho užitečné připomínky. Protože máte pravdu v tom, že přístup Evropské unie černomorskému regionu se teprve rozpracovává. Plně také souhlasím s vaším pozměňovacím návrhem, který hovoří o zlepšení a zjednodušení vízového režimu pro tyto země. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane zpravodaji. A rád bych ještě připomenul, že hlasovat se bude 9. prosince to je příští čtvrtek. A další bod na pořadu jednání se týká Libie. Spravodajem je paní Gomez, která se k nám připojí za pět minut, takže si možná uděláme kratičkou přestávku. Děkuji. Thank you.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 Okay.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

Budeme tedy začínat. Paní Gomez už je tady. Já bych eh, jí hned dal slovo. Ah. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám mnohokrát také, že jste na mě počkali, protože jsem zrovna měla natáčení. Ráda bych vám řekla, že návrh doporučení, které jsem předložila a o kterém máme mít společnou rozpravu, na kterou se velmi těším. Těším se na příspěvky stinových zpravodajů z jednotlivých skupin. Má za účel zjistit, jestli můžeme mít nějaký vliv v této fázi vyjednávání. Jsou to vyjednávání, která probíhají mezi libýskými orgány a Evropskou komisí. Mandát jsme zatím ještě jako Evropský parlament neviděli přes eh, jaksi Lisabonskou smlouvu a naše opakované žádosti v tomto směru. Bylo mi řečeno, že se o tom velmi rychle a brzy rozhodne, ale zatím jsme to ještě neviděli. Takže víme zhruba o tom, v čem ten mandát spočívá. A to od vlastních kontaktů s libijskými orgány. Takže následně jsem návrh doporučení založila na tom, co jsem se s kolegy a s kolegyněmi dozvěděla v Libii na začátku listopadu v rámci delegace pro Magreb, které předsedal pan Antonio Panceri. Antonio vám k tomu určitě ještě něco řekne, ale v podstatě Začalo to tam tak trošku neohrabaně, ale nakonec ta setkání byla naplněna informacemi a mám pocit, že jsme měli alespoň jednu upřímnou diskusi, který upřímnou obou straně. My jsme byli upřímní vždy o otevření. A dospěla jsem k závěru, že parlament a Evropská unie se nemůže stáhnout ze vztahu s Libií, protože máme vytvořeny poměrně důležité vztahy. Týká se to nejenom některých členských států, ale i Evropské unie jako celku. Teď, co se vztahu mezi Evropskou unii a Libii týče, tak je důležitý, protože má dopady na zabezpečení dodávek energie, na kontrolu migrace, ochranu žadatelů o azyl Musíme se snažit podporovat Libii v tom, nebo alespoň na ní apelovat, aby se politicky transformovala a předcházela i v jiných oblastech třeba negativním dopadům klimatických změn. Snažím se říci v návrhu doporučení zcela jasně, že tato země je přinejmenším specifická. Je to jasně diktátorský režim, je to jasně diktatura. A na druhou stranu ale diktatura, která je ochotná se s námi bavit. Podepsala dohodu s některými členskými státy, konkrétně s Itálií a s Francií. Váží intenzivní vztahy s dalšími zeměmi, například s Maltou. A následně tedy se nemůžeme prostě stáhnout a předstírat, že Libie neexistuje. Libie existuje, je důležitá pro naši bezpečnost a pro řadu dalších oblastí našich zájmů. Jde ale o to, jak správně nastavit podmínky a jak vznést ty správné požadavky. Já jsem měla pocit, že Libijci jsou ochotni nás poslouchat. Mezi prvními prioritními otázkami je potřeba následující. Měli bychom přesvědčit radu, aby se vzdala snahy získat readmisní smlouvu. Nejenom proto, že Libie na to nikdy nepřistoupí, vědí moc dobře, že tak neučinilo ani Turecko, ani Maroko, ale prostě to, že to už po nich chceme, spochybňuje naše hlavní zásady lidských práv. Jak můžeme žádat readmisi do země, která intenzivně aplikuje trest smrti a e, nemá právní stát, nejbrž stát jednoho muže. Další prvek se týká žádosti, aby Libie podepsala a ratifikovala právní přítomnost UNHCR. UNHCR je zárukou určitého screeningu a kontroly migrantů a utečenců. My si uvědomujeme, že uprchlíků máme z, Ligie, z Libie mnoho. Úřad vysokého představitele už tam funguje mnoho let, byť nějakého, bez nějakého právního základu. Před několika měsíci Libie vyhostila. My jsme se s nimi o tom bavili a z té diskuse jsme měli pocit, že by se s tím dalo něco dělat, že by byli ochotní přijmout přítomnost eh, úřadu vysokého zastupitela, že by tomu dokonce mohli dát i právní základ. Bylo nám řečeno, že se brzy začne vyjednávat mezi Libií a UNHCR. Včera jsem se setkala s někým na vysoké úrovni v UNHCR a řekli mi, že tedy rozhovor ještě úplně nezačaly. A tady si myslím, že tkví opravdu klíčový prvek, že náš parlament nemůže přijmout nějakou dohodu bez toho, aby UNHCR tam mohli právně být. Navíc Libie podepsala Af- umluvu eh, Africké unie, unie o uprchlících a následně tedy musí spolupracovat s UNHCR na ochraně uprchlíků. Potom máme ještě řadu dalších požadavků týkajících se oblasti lidských práv, které by měly zaznít, s tím, že nedělíme si iluze, ze dne na den je rozhodně plnit nezačnou, ale je potřeba alespoň tlačit na reformy. Navíc jsme měli pocit, že existují vnitřní kruhy v Libii, především podnikatelské kruhy, které vědí, že tato reforma je potřeba a dá se tedy na ní i tlačit zvenčí. My si pochopitelně uvědomujeme, že pro Liby je vízová otázka velmi důležitá. Většina členských států není ochotná změnit velmi přísnou vizovou politiku, nicméně dali by se zlepšit třeba při nejmenším termíny vydávání víz libýským občanům. A o to žádáme orgány velmi pozitivně jaksi. A nakonec, musím říci, že na samém začátku Libie přistupovala k Evropské unii velmi podezíravě, ale to se trochu změnilo. A je to také díky naší skvělé práci akčního, Bengáziho akčního plánu, o kterém rozhodla paní komisařka Ferrero Waldner – když se jí podařilo propuštění těch pět bulharských zdravotních sester a jednoho lékaře, palestinského lékaře. A následně pomáhají Liby s bojem proti HIV. Ten plán velmi dobře funguje, Libie si toho velmi váží, cení si úsilí Evropské unie. Žádají nás, abychom tuto spolupráci ještě rozšířili na další nakažlivé choroby, Já to nebudu dále rozebírat, text máte k dispozici, snažila jsem se, aby byl vyvážený, myslím si, že rozhodnu, rozhodně by nebylo řešením se stáhnout. Libie je země, kde jedna čtvrtina lidí jsou cizinci, migrující, pracující, kteří mají veliký problém. Libie Kesarbeiterům v podstatě nedával žádná práva. Přistěhovalci jsou zásadně diskriminováni, v podstatě slangově jim říkají otroci. To si myslím, že mluví samo za sebe. A proto si myslím, že bude potřeba komunikovat s Libí, stahovat se nemá cenu, ale je potřeba neustále zdůrazňovat své požadavky a dále s Libii komunikovat. A vlastně v tomto duchu byl i sepsán text, který máte před sebou. Děkuji. Děkuji a musím jenom upozornit, že v 17.30 budeme muset přerušit, protože potom nás čeká neveřejné jednání a teď mám čtyři řečníky na našem seznamu, takže poprosím, abyste se drželi své řečnické lhuty. Nejprve pan Panceri. Grazie molto brevemente, io concordo. Děkuji. Velmi stručně. Souhlasím s Anou Gomeš, že je důležité abychom se nestahovali z Líbie, abychom i nadále s Líbí spolupracovali, zejména v oblasti tří důležitých témat, Libie je důležitým partnerem pro témata terorismus, emigrace, bezpečnost v oblasti zdravotnictví. A my jako parlament po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost můžeme na tomto poli sehrát důležitou roli. Můžeme mít být důležitým partnerem v politice spolupráce. Samozřejmě nesmíme se Nesmíme jak se zanechat od Kadáfiho eh, zahánět do nějakých pozicí, do kterých se nechceme dostat, to jistě ne. Nyní se pracuje na dohodě mezi EU a Libyí, je to v konečné fázi. Já si myslím, že v návrhu zprávy to je obsaženo, že je možné pokročit vpřed, zejména to, z oblasti znovu otevření práce Červeného kříže. A dále chci zdůraznit, že je jasně, že se samozřejmě jedná o diktaturu, ale možná bychom to neměli explicitně uvádět v tom doporučení, protože to není příliš šťastná formulace. Možná bychom to měli vyjádřit jinak a říct například, že země není skutečně demokratická. Pak eh, to Centrum pro spolupráci, to existuje, ale ono je to velmi omezené, ta spolupráce v oblasti nakažlivých chorob. Těch je velké množství. A ono to téma se týká právě mnoha přistěhovalců, země předtím zavírá oči, um, oni mají pocit, že ti by mohli odejít do Evropy nebo někam jinam, takže v rámci vztahu mezi EU a Libii je obzvláště nutné zvěnovat zvláštní pozornost zdravotnictví a také právě v té bilaterální dohodě. Děkuji a nyní má slovo pan Kasolides. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat paní Gomeš za její úsilí mm, přednést navrhované změny. Já s ní většinou souhlasím. A dnes se s ní shodnu na tématu eh, zapojit se do spolupráce s Libií, otázkách eh, zabezpečení dodávek energií, lidských práv, UNHCR, eh, trestu smrti a tak dále. Bohužel v jedné věci, zásadní věci se však s kolegyní neschodnu. A to v otázce, zda doporučit komisi, zda eh, pozastavit vyjednávání o přidružení na základě eh, rámcové dohody. Za prvé, pane předsedající, nerozumím tomu, proč bylo tak neodkladné vstoupit do této záležitosti eh, cestou fast track, tou urychlenou procedurou, s tím, že víme, že lednové vyjednávání s komisí nebude rozhodně to poslední ale že následujících měsíce nás čekají další jednání v průběhu roku 2011. Těch jednání bude více a v současné době obtížným aspektem těch vyjednávání je skutečnost, že není nutné řešit readmisní dohodu. Ačkoliv Libie je připravena uzavřít readmisní dohodu pro své vlastní eh, státní příslušníky, eh, odmítá převzít odpovědnost za příslušníky třetích států, a komise není optimistická v tom, že by Libie eh, brzy změnila svůj názor. Jde o velice komplikované otázky, ty však zůstávají na konec. Vidím, že v tomto místě nejde ani tak o odmítnutí ze strany Libie diskutovat o příslušnících třetích států, ale také otázka Maroka a dalších států, které protestují proti tomu, že e, zjednodušení vízového režimu, které nabízíme ve východním partnerství EU, vnímají jako diskriminační vůči zemím, které jsou e, na jich od východního partnerství a případně Evro- e, Unie pro středomorství. Zjednodušení vízového režimu však neznamená zrušení víz. Eh, vzniká eh, celá řada kroků, například zkrácení doby pro vydání víc a podobně to vše zkoumává rada. Libie byla zvolena radou jakožto důležitá ta brána eh, pro ilegální migranty do Evropy, stejně jako Turecko. Na červnovém summitu tyto dvě země byly výslovně zmíněny. Proto Není žádná otázka o tom, že by, eh, když Turecko nemá tu dohodu, tak nemá mít ani Libie. První eh, úvaha se musí eh, ubírat tímto směrem. Malta je stát, který se setkává vždycky s první vlnou nelegálních migrantů a problém je nejenom, že Malta ten příliv nezvládá, ale je to problém také demografický. A pak následuje Itálie. Itálie v roce 2008 uzavřela přátelskou dohodu, která vedla eh, ke snížení přílivu uprchlíků z Libie do Evropy, ale nemyslím, že to rozptýlí naše dohody, obavy z hlediska lidských práv například. Eh, pokud bychom teď měli požádat o pozastavení vyjednávání o dohodě. Nejenom, že bychom omezili vědnavací schopnost komise, ale dávali bychom špatný příklad dalším zemím ve Středomoří a současně se domnívám, že by tato problematika měla být řešena obecným způsobem v kontextu Unie pro Středomoří, eh, protože eh, to tady byly od, bylo od počátku pro uzavření readmisních dohod eh, v celém Středomoří. A už se blížím ke konci, pane předsedo. U těch readmisních dohod nehovoříme o žadatelích o azyl, ani o uprchlících, ani o lidech, kteří potřebují eh, mezinárodní ochranu. Hovoříme o těch osobách, o nich se ví, že jde o nelegální migranty, ale pokud jsou vystaveni riziku trestu smrti nebo mučení, tak samozřejmě hm, eh, jim eh, můžeme ještě, je ještě zařadit do práva neodmítnout. Děkuji. Eh, Madame Flotr. Děkuji a nyní má slovo paní Flotr. Děkuji. Děkuji vám za to, že tak velkoryse předělujete řečnickou dobu a já doufám, že se to bude týkat i mé osoby. Podporuji přístup Ani Gomeš a stejně tak jako ona jsem toho mínění, že pro nás, jako pro poslance, by bylo mnohem jednodušší, kdybychom mohli přímo hovořit o klíčových bodech vyjednávacího mandátu komise. Kdybychom tedy si mohli nejdříve podívat na ten text. Text musí být předložen podle Lisabonské smlouvy. To je třeba tedy říci hned od počátku, dříve než vstoupíme do obsahové diskuze. A pak chci eh, zde zmínit dvě věci. A on o tom hovořil když pan Pancer a pan Kancolidis. Má pocit, že zde dochází k jistému nedorozumění. Nemyslím si, že by ty nakažlivé choroby byly přinášeny do Líbie emigranty, cizinci. Vzpomeňte eh, na případ eh, bulharských zdravotních sester. Tehdy Když já jsem tam byl, a bylo to v roce 2005, již tehdy mi bylo řečeno, že těch migrantů je mnohem, je velké množství, je to asi, jsou, jsou to asi 2 miliony lidí, Libijců je 5 milionů, takže takovýto poměr si zde v Evropě vůbec nedokážeme představit. A již tehdy mi bylo řečeno, že migranti zanášejí do Libie choroby. 80% trestných činů prý také eh, má na, mají na svědomí migranti, tehdy mi to tak sdělili libyjské úřady. Ovšem byly to tedy libyjské úřady a ne evropští poslanci, kteří mi poskytli tyto informace. Co se týče diskriminace, a paní Gomeš o tom hovořila, je to velký problém a možná by bylo dobré to v textu vyjádřit trochu jasnějším způsobem, protože tam v Líbii je například velice brutální rasismus proti e, občanům černé pleti. Co se týče eh, žadatelů o azyl a mezinárodní ochranu, prý tam s tím problém není, protože lidé, kteří tam jsou, chtějí pracovat, jsou to tedy hospodářští uprchlíci. Ovšem ono tam ne vše je v pořádku. Například tam existují právní problémy s Eritrejci, kdy mnoho lidí, kteří se přistěhuje do země, sice chce pracovat, oni musí potom procházet odpovídajícími procedurami. Samozřejmě je zde Červený kříž, ale eh, chci říct, že to neznamená automaticky, že oni mají odpovědící postupy, které potom umožňují získat azyl. A já si myslím, a chceme toho dosáhnout i pomocí pozměňovacích návrhů, že je třeba sledovat a doprovázet dialog, tak aby docházelo k všeobecnému zlepšování dodržování zásad právního státu a lidských práv. Paní Gomeš již jasně vyslovila, že Libie je diktatura. A to znamená, že v Libii neexistující odpo- neexistují odpovídající organizace občanské společnosti, které by byly důležité a na které by bylo možné se odvolávat, či se kterými by bylo možné spolupracovat, pokud jde o oblast toho, jak se díváme na činnost vlády. Zítra si to ještě prohovoříme se stínovými zpravodají. Já bych opravdu chtěla, aby to bylo formulováno trochu přesněji, aby tam nebylo pouze takové to pozvozování, ale aby jsme tam jasně vyjádřili některé věci, tak aby opravdu byla možná spolupráce realistická. Děkuji. Další Děkuji vám, pane předsedající. Já chci také poděkovat za zprávu. Rozhodně nebudu už opakovat, co tady zaznělo z úst kolegů. Eh, pouze eh, se chystám připravit několik drobných pozměňovacích návrhů, ale obecně eh, já jsem také měla určité zkušenosti s životem v autokratickém režimu nebo diktatuře, proto plně chápu, jak složité je pro EU vytvářet vztahy se zemí jako Libie ale měli bychom se velice důkladně zamyslet nad eh, vytvořením delegace EU v Tripolisu. A pokud to má znamenat užší vztahy a také ovlivnění z naší strany, měli bychom být schopni požádat o Eh, utvoření této mise. A dále další věc, kterou považuji za důležitou pro libyskou stranu, pokud je ochotná spolupracovat a vytvářet vztahy s EU. Měli by mít možnost podílet se na aktivitách Unie pro Středomoří. A to by tady mělo také být jasně řečeno, stejně jako moratorium na trest smrti a další to už tam zaznívá, ale nedostatečně výrazně. Měli bychom tedy být schopni posílit tyto prvky ve zprávě. Děkuji. Merci, <clears throat> madame, d'avoir euh, respecté le, le temps de parole. Euh, j'invite les deux... Děkuji, že jste dodržela řečnickou dobu. A já bych požádal poslední dva řečníky, aby rovněž dodrželi svou řečnickou dobu. Prosím, pana Maura. Chtěl bych poděkovat paní Gomeš. Ona tam zmiňuje dvě velmi důležité věci. A totiž jednak tu skutečnost, že Evropská unie musí vstupovat do tohoto scénáře a jedná se o mezinárodní dohodu, je třeba, aby Evropská unie byla činná. Má země, má dohodu, velice rozporuplnou, ale my děláme přesně to, co by měla dělat EU. Kolikrát jsme již říkali, že Malta je tak malá země, že Malta prostě nemůže zvládat ten příliv imigrantů a že ani Itálie nemůže nést veškerou tu zátěž. Samozřejmě je to všechno velice sporné a komplikované. A chci říci, že bych rád prezentoval několik pozměňovacích návrhů, které předložím. Je třeba si uvědomit, že se musíme na Libii dívat jako na jednotný případ. Samozřejmě Itálie má svou dohodu s Libií, tu uzavřela ovšem v roce 2008. Ta byla ušita horkou jehlou během jednoho měsíce. To byla politika veškerých italských vlád, tak tomu bylo vždycky právě, protože Evropská unie sama o sobě nic nedělala. A pak jsou zde problémy s UNHCR, to je také rozporuplné. ale eh, UNO by nás hm, také nám duží zdá vysvětlení eh, s eh, ohledem lidská práva. A myslím si, že pozměňovací návrhy, které předložím, budou ke prospěchu zprávy. Děkuji za poznámky. Já mám dvě poznámky. Jednak k obsahu a pak proceduře. Takže k obsahu děkuji paní Gomešové, odvedla vynikající práci, jako vždy. A ten návrh, a pan Mauro to řekl, se týká velice zvláštního specifického vztahu, totiž vztahu se zemí, které, ve které panuje velice speciální režim. Pane předsedo, co se týče mé frakce, tak z obsahového hlediska místo předseda frakce pan Kasolidis jasně řekl, jaký postoj zastáváme. A já s tím pouze naprosto souhlasím, ale chtěl bych poprvit paní Gomeš, aby si rozmyslela ještě jednu věc, a totiž to pozastavení těch readmisních dohod. Je to velice ožehavá věc, už se o tom tady hovořilo. I země jako Malta mají v té oblasti velké problémy a my musíme být velice pozorní a opatrní Mnoho komisařů již zemi navštívilo, samozřejmě my nesmíme diskriminovat eh, ve vyjednáváních, to je také jasná věc, tady souhlasím s panem Pancerem. Pokud chceme mít eh, realistickou politiku, tak se musíme podívat na to, jakým způsobem bychom mohli celou situaci uklidnit a proto nesmíme formulovat ten text příliš tvrdě. Chtěl bych poprosit paní Gomeš, aby nalezla formulaci, která by odpovídala logice Evropské unie při readmisích, aby to bylo v souladu s rámcovou dohodou, protože e, mnoho zemí, a jsou to sousední země EU, by byly zde možnými oběťmi. A dále chci říci, a paní Gomešová dobře ví, jak otevřený jsem vždy vůči její práci, ale jak říkám, náš stínový zpravodaj pan Kasolidis A já jsem toho mínění, že ta lhuta je příliš krásná, když se říká dnes 17, tedy říkáme dnes v 17, že to musíme předložit do 1. 12. 12 hodin, tak já mám pocit prostě, že to je příliš krátká lhůta. Takže by bylo možná dobré to pozměnit. Děkuji a ještě jednou děkuji paní Gomešové a chci říct, že pouze podporuji pana Kosolidice našeho stínové zpravodaje. Děkuji. Pozměňovací návrhy se předkládají do 2. prosince, říká pan předseda. Je to tak, paní Gomeš? A pane předsedo, já děkuji všem řečníkům za jejich příspěvky, všem kolegům. Eh, problematika readmisí je opravdu tématem, který, které je nejvíce sporné, to je jasná věc. Zítra se ještě setkáme se stínovými zpravodaji. Budeme o tom hovořit. Proč je ta lhuta pro pozměňovací návrhy tak krátká? Ono totiž se nejedná pouze o tu zprávu, ta se předloží, až bude rámcová dohoda, ale my chceme již není eh, projevit náš názor, abychom mohli ty věci trochu ovlivnit abychom mohli obměnit tu poslední fázi vyjednávání, ke které dojde v lednu. Proto eh, chceme být rychlí, abychom to mohli schválit ještě na lednové plenárce. Ale samozřejmě to je i rozhodnutí kolegů a frakce. Já jsem odvedla svou práci, já jsem to předložila, tak abychom mohli to se všemi projednat. Pokud máte pocit, že se to do začátku ledna nestihne, dobrá, Já si také nemyslím, že komise zvládne dojednat vše do konce ledna. Jestli to takto sdělila, ale nevím. Já jsem vám tedy předložila svou práci, můžeme o tom diskutovat. A já ještě jednou všem děkuji za jejich příspěvky. Bon, donc délai des amendements le 2 décembre. Dobrá, takže pozměňovací návrhy se budou překládat do druhého prosince. Pak o tom budeme hlasovat 9. prosince. Leda, že by z politických důvodů došlo ke zrušení tohoto harmonogramu. Tímto končíme tento bod na pořadu jednání. Nyní krátce přerušíme naši schůzi a poprosil bych veřejnost, aby opustila sál. A potom zahájíme naše neveřejné jednání.